Eh, komisaři. Děkuji vám mnohokrát, páni předsedové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Je pro mne velikou ctí eh, být dnes před vámi všemi jako kandidát, který by měl tvořit eh, jednoho člena ze sboru kandidátů Evropské komise. 13 let jsem pra- také pracoval v tomto křesle Evropského parlamentu a patřili k nejlepším letům mého života. Vždy jsem se snažil hájit evropské zájmy a univerzální hodnoty, hodnoty demokracie, svobody, spravedlnosti a důstojnosti a lidské svobody. To jsou pilíře, které z Evropy udělali hodnotnou společnost. Vždycky eh, byla moje politická činnost vedena těmito zásadami. Vážení kolegové, z eh, minulém volebním období eh, jsem eh, vždycky hájil zásadu rovnosti, ale tady jsem také řekl jednu větu, eh, která vnesla určitý rozruch, ale rád bych tady řekl znovu a potvrdil, že rovnost mezi muži a ženami je bezpodmínečná, abychom měli uh, pros, aby prosper, více prosperující a spravedlivou společnost. Zatím bych rád prohlásil, že jsem vůbec nezměnil své prohlášení o finančních zájmech a veškeré mé aktivity, jak profesní, tak politické, jsou naprosto jasně odraženy v tomto, politic, v tomto prohlášení. Rád bych vás informoval o tom, že včera se změnily okolnosti. Nejprve jsem tedy ještě zakotvil, že jsem prodal své podíly v ropných společnostech a ani já, ani členové mé, členové mé rodiny již nemají žádné spojení s těmito společnosti. Za druhé, eh, byl jsem členem nadace FAES Ostoupil jsem z této funkce a kromě toho víte, že v roce 2008 až 2011 jsem působil jako eh, finanční expert v naší eh, straně lidové. Evropský parlament hájí zásadní evropské zájmy a proto bych spolu s vámi rád vedl intenzivní dialog. Dialog, který by eh, umožnil vyměňovat jasné názory na návrhy, které budou předkládat. Vždycky budete-li to považovat za nutné, rád přijdu k vám abych si vás vyslechl, abyste si vyslechli i vy mě, abychom se navzájem pochopili. Také je nutno, abychom spolupracovali s jednotlivými národními parlamenty. A s těmito zásadami chci čelit té ohromné odpovědnosti, která mě čeká, budu-li potvrzen ve své pozici komisaři v tak důležitém portfoliu, jako je klima a energie. A když se skloubí obě tyto oblasti, jistě budou posíleny aktivity v nich musíme se snažit posílit konkurenceschopnost Evropy a vytváření pracovních příležitostí. Kromě toho musíme také přinášet hmatatelné výsledky v těchto oblastech. Já jsem působil jako ministr životního prostředí a vždycky jsem podporoval eh, všechny aktivity, které měly za cíl bojovat proti klimatickým změnám. Pracoval jsem eh, s komisařem, kterému chci poděkovat za jednu práci a snažil jsem se přispívat k plnění ctižádostivých cílů. Co se týče propojení portfolia energetických politik a boji proti klimatickým změnám, to je nesmírně důležité a to si také přece vzal předseda komise pan Juncker. Je třeba, abychom bojovali za trvale udržitelnou energetickou politiku a proto se domnívám, že toto portfolio by mělo zaručit větší koherentnost a nezbytné synergie, abychom měli efektivní výstupy. Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh pro rámec 2030 pro energetiku je vynikajícím příkladem základem tohoto integrovaného přístupu. Máme celou řadu výzev, musíme pokračovat rozhodným způsobem, abychom se snažili snižovat emise CO2 a snižovat skleníkové emise. Musíme vytvářet takový energetický systém, který umožní dostupné ceny energie pro všechny. Musíme se snažit snižovat závislost na dovozech energie a musíme vytvářet nové příležitosti pro hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí. Tohoto nemůžeme dosáhnout, eh, když se do toho nepustíme s velikým úsilím a nebudeme mít eh, efektivní a účinný rámec. Vážené dámy a pánové, mandát můj by měl splnit následní aspekty. Za prvé, pustit se skutečně do boje proti oteplování a prvním významným krokem bude v roce 2015 konference v Paříži. Proto bych rád využil této příležitosti, že k, nám, k vám hovořím, a abych prohlásil, že, toto se, e, že bychom měli dát nové podněty i pro setkání příslušných ministrů rady e, v říjnu tohoto roku. Musíme se stát v Evropě a ve celém světě vlastně vedoucími eh, ve využívání obnovitelných energií. Eh, já bych rád, aby slovo obnovitelné zdroje vždy asociovalo Evropu. Je třeba maximálně využívat těchto možností z Evropy musíme prostřednictvím závazku, které máme všichni, udělat místo, kde se bude efektivně využívat energie. Pan předseda Juncker nám dal za cíl o 30 snížit spotřebu energie do roku 2030 a proto je třeba hledat co největší konsensus pro uskutečnění tohoto cíle je třeba, abychom energetickou politiku spojili s bojem proti klimatickými změnami. Dámy a pánové, rostoucí nestabilita, která se objevuje za hranicemi Evropské unie, sebou nese samozřejmě velice velké důsledky. A proto jednou z největších úloh bude, abych zabezpečil eh, dodávky plynu pro tento rok. Pan komisař Ettinger předložil na návrh, abychom měli dohodu s Ruskem a s Ukrajinou, abychom zamezili nějakým krizím na podzim tohoto roku. Doufejme, že převáží rozum v těchto jednáních a doufám, že tyto dohody budou dosaženy a vždycky budu pracovat pro to, aby se to skutečně také mohlo realizovat. Dámy a pánové, Energetická bezpečnost musí být politickou prioritou a proto jako komisař pro energii a, politické, a potírání politických změn budu spolupracovat s místopředsedkyní pro energetické záležitosti, abychom měli politicky synergické a abychom mohli také ctižádostivě bojovat proti klimatickým změnám. Je třeba snížit energetickou spotřebu. Musíme efektivněji používat energii i v oblasti dopravy. Je třeba dosáhnout opravdového jednotného vnitřního trhu v oblasti energetiky, aby skutečně měla volný oběh a proto musíme vytvořit mezi spojení síť integrovanou mezi všemi členskými státy, abychom také všichni měli stejná regulativní opatření a měli zharmonizovaná rozhodnutí. Musíme snížit energetickou závislost Evropy tím, že budeme hledat nové zdroje energie, musíme spojit naše vyjednávací síly a musíme využívat veškeré proudy a zdroje naší energie. To bude centrálním bodem energetické politiky pro zabezpečení dodávek je třeba také investovat do výzkumu a vývoje nových technologií. Je třeba usilovat o snižování nákladů a rozvíjení nízkouhlíkových efektivních technologií. Musíme také navýšit naši vlastní energetickou výboru a musíme zlepšit koordinaci jednotlivých vnitrostátních energetických politik, abychom mluvili jedním hlasem s třetími státy. Evropa potřebuje nové společné řízení energetických otázek a musí se to objevit opravdová kultura spolupráce. Vážené dámy, vážení plánové, chci plnit rámec 2030 a používat veškeré nástroje, které máme k dispozici. A dovolte, abych v té této souvislosti řekl, že budu také pracovat na vyvíjení nízkouhlíkové ekonomiky a využívat zachycování a ukládání CO2, abychom zabezpečili splnění nových klimatických cílů po roce 2020 trvale udržitelným způsobem. A proto prostřednictvím politického dialogu s vámi předložím legislativní návrh pro obchodování s emisními povolenkami čili systém ETS. Tak sloučíme nástroje ve všech oblastech. Co se týče oblasti dopravy, tady bude nutno abychom dosáhli také odpovídající rovnováhy a abychom navodili nízkouhlíkovou ekonomiku. Dámy a pánové, priority, které jsem tady jmenoval, jsou významné zároveň také v boji proti nezaměstnanosti i nezaměstnanosti mládeže. Předseda Juncker předložil deset hlavních směrů a navrhl uvolnění 300 milionů eur, které by měly být vloženy do této oblasti. A tady musí hrát významnou roli energetická oblast. Dámy a pánové, myslím si, že Energie i boj proti klimatickým změnám jsou dvě strany jedné mince. Musíme být důstojnými obyvateli této planety. Nemůžeme tady mít žádný podnik, který by si neuvědomoval, že i jeho působení má ekologický dopad. Každý jednotlivý je odpovědný a já se těším na to, že bych společně s vámi se do toho to pustil a počítám s vaší podporou.